A v případě Ruska musíme být silní, pak dosáhneme i dobré dohody. Děkuji vám za diskusi. Předseda, děkuji Hanesi a blahopřeji k vynikající zprávě. Tímto vystoupením končí tento bod. Hlasování proběhne zítra v poledne. Dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení místo předsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situaci v Egyptě. Bylo mi sděleno, že jménem vysoké představitelky vystoupí paní Erato Kosaku Markulis, ministrině zahraničí Kypru. A My ji tady vítáme. Na úvod rozpravy, paní ministrině, máte slovo a můžete prezentovat své prohlášení, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Všichni s rostoucím znepokojením sledujeme vnitropolitickou situaci v Egyptě. Minulý týden došlo k násilným střetům, několik lidí zemřelo a několik stovek bylo zraněno. Situace mezi prez, po, m, mm, zastánci prezidenta Morsího a opozicí je e, zablokována. Obě strany vyzývají k dalším protestům. Omlouvám se. je tu jedna zásadní otázka. Jak to vypadá s přechodem Egypta k demokracii? Eh, v pondělí jsme situaci v Egyptě diskutovali v Radě pro zahraniční záležitosti. Ministři se shodli na tom, že se musíme snažit o deeskalaci situace a najít eh, nějaké řešení, které bude založeno na koncenzu a eh, společném patronátu. E, Egypt evidentně potřebuje silnou ústavu, která bude e, zastupovat zájmy všech egyptianů. Vážení poslanci, dovolte mi, abych nejprve schrnula některé události, které vedly k této hluboké politické krizi. 22. listopadu pan prezident Morsi vydal ústavní prohlášení, díky němuž se mimo jiné vy, vym, vymul z kontroly ze strany soudu. 30. listopadu mm, ústavní schromáždění přijalo návrh ústavy a představilo ho eh, prezidentovi. Bylo svoláno veřejné referendum o této ústavě, které by se mělo konat 15 prosince. Demonstrace se mm, eh, po, později proměnili z demonstrací pokojných v demonstrace e, násilné. Minulý týden ve čtvrtek pan prezident Morsi oslovil národ, e, nicméně nezrušil ústavní mm, dekret a e, nechal v platnosti datum stanovené pro referendum. Fronta národní spásy, to znamená hlavní opoziční blok, který se sklídá, skládá z liberálních a sekulárních stran, včetně mm, bývalých uh, uchazečů o prezidentský úřad, pana Musy a pana El Baradaje, se odmítli účastnit jednání, protože to neodpovídá jejich požadavkům. To znamená, že nebyl odvolán ústavní dekret, nebylo zrušeno referendum o ústavě a nebylo svoláno nové ústavní schromáždění. Eh, v sobotu eh, se konal dialog, který, eh, de kterého se účastnilo 60 představitelů politiky, ale ne fronta národní spásy. Eh, pan prezident Morsi eh, anuloval ústavní dekret, ale trval na referendu. V tuto chvíli obě strany svolávají další demonstrace, jak zastánci pana prezidenta, tak opozice. Ale situace je na ulicích již Eh, klidnější. Fronta národní spásy dnes ohlásila, že se bude účastnit ústavního referenda, referenda o ústavě a že tedy eh, může hlasovat ne. Proto znamená, že hlasování bude mít legitimitu. Egypt se eh, rozhodl, že zmrazí půjčku IMF na měsíc. Uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Vážení poslanci, paní místopředsedkyně Eštnová, stejně tak jako zvláštní vyslanec Evropské unie pan Leon a delegace Evropské unie v Káře, v Káhyře eh, byli neustále v kontaktu s hlavními politickými představiteli, ku příkladu s ministrem zahraničí Amrem Snažili se eh, vysílat signály o tom, že je potřeba eh, deeskalovat situaci a snažit se o smíření. To byla samozřejmě správná reakce vzhledem k polarizaci a ke kontroverzi mezi stranami a vzhledem eh, k citlivosti která se týkala vnější interference. Jak víte, minulý týden ve středu paní místopředsedkyně Eštnová zdůraznila ve veřejné prohlášení, že je důležité, aby Egypt pokračoval v přechodu k demokracii a, aby, a vyzvala eh, k inkluzivnímu dialogu. Nyní bych se ráda vrátila k původní otázce, to znamená k přechodu k demokracii. Vytváření demokracie to není nic rychlého. Mnoho z vás bylo svědkem eh, těchto procesů ve vašich vlastních zemích. Víte, že vytváření hluboké udržitelné demokracie je dlouhým procesem, který vyžaduje tvrdou práci a vytvalost, ale taky trpělivost. A to jak z domácího, tak z mezinárodního hlediska. Někdy budou přijímány kroky a opatření, které nebudou se zpětného pohledu považovány za zvlášť důležité. Jak řekl jeden kolega v Radě pro zahraniční vztahy, eh, přechod je vždycky trochu eh, neurovnaný a obsahuje i eh, rozporuplná řešení. Nicméně je důležité zohlednit požadavky e, opozice. Já si myslím, že toto stanovisko velmi dobře zohledňuje a schrnuje situaci v Egyptě. Nyní je na vedení Egypta, aby společně s e, opozicí e, zahájili inkluzivní dialog, tak aby našli konsensuální řešení, aby obnovili důvěru, pokud jde o závazek Egypta přejít k demokracii. Já bych ještě jednou chtěla zdůraznit, že je nesmírně důležité, aby Egypt získal ústavu, která bude vyjadřovat zájem všech egyptianů. Lidská práva pro všechny, nezávisle na jejich vyznání, pohla, eh, sexuální orientaci, pohlaví a tak dále. Lidé přišli o život na náměstí Tahrir i jinde, eh, snažili se eh, prosadit politická, socioekonomická práva a na to nesmíme zapomínat. Vážení poslanci, eh, Egypt v tuto chvíli čelí velmi delikátní situaci, ale musí sám najít řešení. Egypt patří egyptianům a my bychom egyptianům neměli a ani nemůžeme eh, nějaké řešení vnucovat. V tuto chvíli bychom měli pouze dát jasně najevo, že Evropská unie egyptský lid podporuje při eh, přechodu k demokracii a měli bychom i nadále vyzývat k inkluzivnímu dialogu, tak aby se našlo řešení, které je založeno na koncenzu. A zároveň bychom měli zakázat jakékoliv násilí. Evropská unie kromě toho musí jasně formulovat naše očekávání. No to znamená, že by eh, mělo dojít k přechodu k demokracii a měli bychom připomenout úspěšnou task force mezi Evropskou unii a Egyptem ze 13. a 14. listopadu, které se někteří z vás úspěšně účastnili. To byl nový dynamický moment v našich vzájemných vztazích, eh, který se zakládal na respektu eh, sociální spravedlnosti, socioekonomického vývoje, právního státu, lidských práv a dobrého systému vládnutí. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Nyní začne skupina řečníků, která bude vystupovat jménem parlamentních frakcí. Nejprve jménem Evropské lidové strany vystoupí pan Kristian Preda na 2 minuty 30. Děkuji vám, pane předsedající, vážená paní ministrině, vážená paní, vážený pane komisaři. Já chci přivítat tu dnešní diskusi o situaci v Egyptě. Ta situace je velice naléhavá, to všichni víme. Egyptská revoluce je ohrožena. Vývoj je velice rychlý, bohužel, ale to nejde zrovna dobrým směrem, tedy směrem ke skutečné demokracii, která se bude opírat o principy právního státu a o dodržování základních svobod. Se smutkem musím poznamenat, že každý den nás od tohoto cíle vzdaluje. A eh, připomeňme si ten eh, skandální dekret, který umožňuje egyptské armádě při přípravě ústavního referenda zatýkat civilisty a soudit je před vojenskými soudy. Je pravda, že prezident Mursi souhlasil s tím, že stáhne dekret, podle nějž by se dal jakýmsi superprezidentem, ale bylo to teprve po dvou týdnech opozičních protestů, během nichž došlo k násilným útokům ze strany islamistických příznivců. Navíc egyptská společnost nikdy nebyla tolik rozštěpená. A to není rozštěpení dané kvůli prezidentu Mursimu. Je to rozštěpení kvůli místu náboženství ve veřejném životě. A tyto rozpory nepřekoná eh, násilím vnucená ústava. Je třeba, aby se vedla skutečně všelidová konzultace, do níž se zapojí všichni egyptští aktéři. Jinak to násilí nezrodí nic dobrého. Musíme eh, dbát na to, aby eh, skončily tyto autoritativní sklony egyptského režimu a aby byl zahájen opravdový dialog. Jedně tak se dostaneme z krize. Události v posledních hodinách to jenom potvrzují. Armáda oznámila diskusi s opozicí, ale na poslední chvíli ji zase odvolala, aniž by stanovila nějaký nový termín. E, orgány tlačí na to, aby se konalo to ústavní referendum, přestože tam vládne totální zmatek. Není vůbec jasné, jestli to referendum proběhne 15. nebo 15. a 22. a podle posledních informací to referendum už začalo pro voliče v zahraničí. Takovéto e, konzultace vypadají spíše jako komedie než demokracie. Myslím tedy, že je třeba to zdůrazňovat a musíme vyžadovat, aby e, ústava byla přijata za důstojných podmínek. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Pancery na minutu a půl jménem socialistů. Děkuji vám, pane předsedo. Současná politická fáze, kterou zažívá Egypt, to musí být eh, neustále kontrolována. To, co se odehrálo v posledních dnech, tak to musíme posoudit. Eh, musíme najít zde nějaká pravidla, která zacházejí za jednoduchou rekonstrukci skutečnosti. Momentální přechodné období od toho závisí eh, pro nás závažnost celé této oblasti. Má to samozřejmě vliv i na Palestinu. Eh, v rámci pracovní skupiny pro nás bylo velice důležité eh, zjistit, jak to vypadá vznikly zde demokratické problémy, mělo to negativní vliv na opozici. A je docela dobře možné si představit, že eh, nějakým pučem nebo eh, státním převratem je možné změnit situaci v Egyptě. Netýká se to pouze eh, vládní politiky, týká se to celého postupu ústavního. Musíme říci, že ten text ústavy má celou řadu mezer a nedostatků. Netýká se také celé eh, egyptské společnosti. Potřebujeme dialog, abychom eh, pokud možno co nejlépe mohli zpravovat, nebo aby mohly být eh, procesy v Egyptě zpravovány. Evropská unie a komise mm, musí samozřejmě být daleko více účastny tohoto procesu. Máme velký zájem na tom, aby Egypt eh, zvládl dobře cestu k demokracii. Děkuji. Nyní dvě minuty pro paní Scháke za eh, liberální frakci ALDE. Pane předsedo, děkuji. Pane komi- paní komisařko, kolegové, je to další apel, eh, aby paní Eštnová vedla. Naši občané i lidé na Blízkém východě volali, pro, uh, volali aby dostali spravedlnost. Nicméně ani tváří tvář eh, nejisté budoucnosti eh, nenavazuje Evropská unie partnerství s těmito lidmi. My potřebujeme více demokratických reform mm, a přitom jsme je neprováděli. Ne, Pan prezident Morsi to špatně ohodnotil. On snažil se eh, vzít si do vlastních rukou více moci, než pan prezident Mubarak měl kdy v historii. My se snažíme pomáhat ekonomické obnově v Egyptě, ale zároveň jsme velmi znepokojeni a víme, že tuto krizi musíme naléhavě řešit. Eh, egyptiané si nezaslouží takovéto vedení. Demokracie je více než eh, slovo jednoho muže. Egypt potřebuje právní stát. A jaká byla reakce Evropské unie na takovéto uh, uzurpování moci? Po první, v prvním prohlášení paní místopředsedkyně bylo řečeno, že eh, zmrazené statky eh, pana Mubaraka budou vráceny Egyptu partnerství s Novým Egyptem je pro nás velmi důležité. Pokud eh, se eh, bude dařit lidem v našem sousedství, bude se dařit i nám. To znamená, že se musíme zastávat univerzálních práv všech egyptianů. A je velmi velkým zklamáním, že Evropská unie není silnější. My eh, zkrátka zapomínáme na naše sliby. Pokud jde o referendum a o to, co se bude dát dí, dále dít, musíme být mnohem bdělejší a musíme přes, přestat mluvit o podmíněnosti. Děkuji. De los, de los Děkuji. Nyní jménem Zelených na minutu a půl vystoupí paní Judith Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Co se dělá, když přítel dělá něco zvláštního a člověk nechápe, proč to dělá. Co se dělá, když nějaká země se snaží najít cestu k demokracii, ovšem je tak polarizována, že nejsou možné kompromisy. Před nedávnou dobou jsme byli s pracovní skupinou v Egyptě i s paní Eštonovou a také v rozhovorech s poslanci v Egyptě jsem zjistila, že uzavření kompromisu nebo učinit krok kupředu, nechat prostor také pro ty kolegy, kteří nesouhlasí se všem, to ne, v tomto parlamentu nepatří mezi běžné postupy. Dělám si velké starosti, když vidím, jak postupuje prezident Morsi. Když přítel dělá něco bláznivého, tak v prvé řadě je třeba mu říct si pravdu když pan Morsi za tři týdny prosadí ústavu, tak to bude velice nerozumné, to by se mu mělo říci. Na druhé straně ale zůstaneme jeho přítelem, přítelem, který ho podporuje. Evropská unie se nemůže sama postarat o to, aby v Egyptě opět byl nastolen právní stát. Může to ovšem podporovat. Proto mé poselství eh, všem zní, tak, že skutečně musíme hledět na všechny tyto záležitosti, ale musíme se spo- také eh, být jas- nám musí být jasné to, že demokracie nevznikne ze dne na den. Pan Tenok, z politické historie víme, že revoluce neznamená změnu, ale jenom přechod. A v Egyptě jsme nemohli očekávat, že vzniknou přes noc plně demokratické instituce. Nicméně eh, musíme odsoudit některá poslední vystoupení pana Morsího. Návrh ústavy eh, měl jít nad rámec čistě jenom muslimského bratrstva a eh, mělo to zapojit více obyvatelstva. Navíc se snaží rozšířit svou moc a to na, tak, aby vlastně na něj nedosáhlo i ani soudnictví a to by velice ohrozilo uh, svobody v Egyptě. Vyvolalo to velký odpor obyvatelstva, takže teď částečně ten dekret byl stažen. Nicméně to ještě není důvod k optimismu. Slyšeli jsme, že opozice se snad bude účastnit ústavního referenda, nebude ho bojkotovat. EKR vítá e, Task Force pro Egypt e, kde se hovoří o hospodářské pomoci a snad to přispěje i k demokratickému pokroku. Naše frakce také chce zdůraznit, náboženské svobody koptských křesťanů, kteří se cítějí ohroženi parlamentem a vládou, jimž dominuje muslimské bratrstvo a šaria, o které se hovoří jako jediném právním základu ústavy. Děkuji, pane kolego. Jménem skupiny EFD na jednu minutu vystoupí Bastian Belder. Děkuji, pane předsedo. V minulých týdnech jsem vedl rozhovory s křesťanskou menšinou v Egyptě. A z těchto rozhovorů mohu jasně vyvodit, že oni zamítají tento návrh ústavy a nejsou v tom sami. Když si pečlivě přečtete text ústavy, tak zjistíte,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 Děkuji, pane Beldere. Nyní za skupinu GUE vystoupí paní Matias. Děkuji vám, pane předsedo. Prezident Morsi se pokusil využít arabské jaro pro sebe a zřídit autokratický systém. Eh, zvládnout kontrolu nad eh, justicí, nad armádou eh, a jeho kompetence by měly být vlastně omezeny. Ono všem chce neustále přebírat kontrolu. Protesty obyvatelstva vedly k tomu, že ten autokratický systém byl ještě posílen a to za podpory armády. Armáda byla nasazena proti demonstrantům. Armáda jde proti opozici a to je nebezpečná tendence. Dále kontrola justice. Prezident Morsi chce protlačit velice rychle takovou ústavu, eh, jaká je, ale neodráží to situaci celé země v prvním kole eh, prezidentských eh, voleb dostal pouze 25 hlasů a ostatní kandidáti měli více jak 20 hlasů. Už jenom to eh, by ospravedlňovalo práci, která by měla toto odrazit. Doufáme, že po arabském jaru nyní Egypt neupadne do velké egyptské zimy. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní ještě vystoupí pan Melcer, který vystoupí jménem nezařazený. Děkuji, pane předsedo. Když se uh, pan Morsi poprvé postavil proti soudcům tak eh, můžeme hovořit o prvním kroku k islámské diktatuře. Revoluce ztroskotala v tom smyslu, že v minulých dvou letech se opět hovoři, nehovořilo o e, otázce náboženství, nebylo dosaženo dohody v, v této věci. Je jasné, že Egypt sedí na pytli střelného prachu, společnost je rozštěpená, je tu právní chaos. Kromě toho je jasné, že zrušení rozdělení moci eh, odporuje demokratickým zásadám a to samozřejmě nic nedělá pro nezaměstnané lidi. Demonstranti eh, jsou eh, osočování z porušování šary. Já si myslím, že pro ústavu by mělo být učiněno mnohem více. Já si myslím, že Evropská unie by se do budoucna měla snažit především o ochranu lidských práv egyptských koptů. Děkuji. Děkuji, pane Melce. Nyní se dostáváme k řečníkům, kteří budou vystupovat individuálně, nikoli už jménem politické frakce a jako první Paní Maria Gabriel má dvě minuty třicet. Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, nejprve musíme říci, že EU musí být aktivní a ještě odvážněji zaujímat jasná stanoviska, která jsou vyjádřením našich hodnot. Dvě důležitá slova, dialog a obezřetnost. Mám pocit, že dnes musíme uh, to říci otevřeně. Musíme vyslat signál egyptské vládě. Před více než rokem jste se pustili na cestu k demokracii. Ta cesta není jednoduchá. Nová ústava, volby, eh, zakotvení institucí, ale jste na dobré cestě. Nesmíte ale ustoupit těm autoritářským reflexům, protože všichni ti egyptští občané, kteří vám dali důvěru, čekají na to, že ji naplníte. Musíte respektovat mezinárodní dohody. Nadále musíme napomáhat egyptianům intenzifikovat politický dialog. Neměli bychom odsuzovat egyptskou vládu, ale zároveň musíme hájit lidská práva, demokratické hodnoty a právní stát. Potom signál egyptským občanům. Máme povinnost podporovat občanské iniciativy, které ukázaly, že skutečně chtějí žít v demokracii, hájí zájmy a práva. Vyzýváme všechny národní subjekty, aby pracovali eh, v duchu kompromisu, dialogu, tak, aby vznikl egyptský stát, který bude hájit lidská práva, bránit právní stát a který bude činit pokroky. To eh, zahrnuje i zapojení žen do diskusí a zapojení opozice do politických funkcí. Nezapomínejme na mladé. Ti jsou dynamičtí, mají smysl pro iniciativu a pokud Egypt investuje do rozvoje mladých, bude to sázka na dobrou věc. A pak ještě signál, jakožto EU jsme, hlavním, jsme důležitým obchodním partnerem a hlavním investorem v Egyptě. Dnes bychom měli sehrát i důležitou politickou úlohu Task Force mezi EU a Egyptem, jejíž první zasedání proběhlo 14. listopadu v Káhiře, je konkrétním projevem zesílené spolupráce Můžeš mě prosím poslouchat, Maria? je tu problém, že tlumočníci mi signalizují, že nestíhají tvé tempo, takže prosím trochu zpomal. Děkuji. Omlouvám se tlumočníkům a zároveň jim děkuji. Budu tedy pokračovat ta task force mezi Egyptem a EU, jejíž zasedání proběhlo poprvé 14. listopadu, je konkrétním projevem naší zesílené spolupráce. Je to také jedinečný prostředek eh, na podporu míru, stability, prosperity a základních eh, hodnot, jako jsou lidská práva a právní stát. Tato pracovní skupina Task Force by měla zapojit všechny aktéry demokratického přechodu, a identifikovat ty partnery, kteří mohou napomáhat ke konkretizaci spolupráce EU a Egypta v hospodářské i politické oblasti. Takto můžeme přispět k zakotvení demokracie, aniž bychom zapomínali na obnovu hospodářství, tvorbu pracovních míst a naplňování investic prospěšných pro všechny. Naše zesílené partnerství s Egyptem určitě se může s těmito úkoly vyrovnat na pomoci potřebám obyvatel, ale proto je potřeba, aby dialog a lidská práva zůstaly klíčovým aspektem procesu egyptského přechodu k demokracii. Děkuji. Děkuji, Marie. Nyní na minutu a půl má slovo paní Ana Gomes. Frente uma perigosa regressão nos passos dado na transição democrática. Vzhledem k nebezpečnému kroku zpět ve srovnání s těmi málo kroky kupředu se pokouší prezident Morzy nyní prezentovat prostřednictvím justice. Armáda dostává opět silnější roli. Ovšem prezident Morsi se mýlil, nepočítal s demokratickými silami, které vyšly na náměstí Tahria také nepočítal s těmi silami, eh, které se projevily a které chtějí eh, nyní prosadit svá základní práva. Eh, většina těchto sil to požaduje nejenom ženy, ale také náboženské menšiny. To, co prezident zahájil, je velice pochybné. Eh, je to v rozporu s eh, dobrou ústavou. Eh, opět se zde dělají kroky zpět a to je třeba zastavit. Je třeba zamezit tomu, aby došlo k hospodářskému kolapsu a aby se zde rozšířil politický zmatek v Egyptě. Je třeba podpořit občanské iniciativy. Bude to trvat nějakou dobu, než budou zřízeny demokratické instituce. Ovšem je třeba tuto cestu zahájit. Víme, jak důležitou roli hraje Egypt pro tento region. Není možné, aby eh, stále více egyptianů, odvážných egyptianů umíralo. Evropa musí bojovat za demokracii v Egyptě a musí Morsiho a jeho podpůrce přinutit k tomu, aby hájili lidská práva všech občanů Egypta. Děkuji, ano, já jsem tě nepřerušila, ale také mi tlumočníci signalizovali, že hovoříš příliš rychle, takže prosím všechny kolegy, aby zpomalili. Víme ze zkušenosti, že je důležité komunikovat, máme tady skvělé profesionály, ale ani oni to nestihnou, když za dvě minuty chcete říct něco, co normálně trvá čtyři minuty takže potom jsme vlastně trochu ochuzeni o bohatství těch vašich příspěvků. Nyní má na minutu a půl slovo paní Marielle de Sarnes. Děkuji, pane předsedající. To, co se děje v Egyptě, je závažné. Hospodářská situace je katastrofální, k tomu se přidává politická, institucionální, ústavní, demokratická krize. Naše otazníky jsou oprávněné. Samozřejmě Ehm, musíme si klást otázky ohledně obsahu textu, o němž se bude hlasovat v referendu. Mám pocit, že tam jsou otevřená vrátka pro všechny výklady a také jakékoliv zneužití, pokud jde o rovnost mužů a žen, ochranu práv menšin, veřejné svobody. A já si tedy kladu mnoho otázek. Také si kladu mnoho otázek ohledně té atmosféry. Teď je tam atmosféra násilí, veliké rozštěpení, rozpory mezi pro islamisty a těm, kteří jsou proti islamistům. Egyptiané eh, nemají žádné informace o hlasování. To mi včera potvrdil bloger Mahmud Al-Salet po telefonu. 90% eh, soudců odmítlo dohlížet na toto referendum. Můžeme si tedy klást otázky. Já si myslím, že prezident Mursi by se měl snažit uklidnit situaci, znovu navázat dialog a koordinaci. Měl by naslouchat oprávněným obavám opozice a třeba i to referendum odložit. Pokud se něco protlačí násilím, není to dobré. A demokracie takto také nemůže vzniknout. Pokud jde o EU, už to říkala i paní ministrině, EU nemůže nic vnucovat, ale může hovořit a může připomínat nahlas své požadavky. Děkuji paní Desarnes. Není na minutu kolega Provera. Děkuji, pane předsedo. Záměry pana prezidenta Morsího jsou nyní jasné. Projekt ústavy, která největší význam přisoudí eh, zákonu šaria. A prezident bude stát nad zákonem. Muslimské bratrstvo neuznává Izrael, říká, že džihad by měl platit pro všechny muslimy a to v okamžiku, kdy eh, je to velmi citlivé. Já si myslím, že v Egyptě se všechno posunuje směrem k autokracii. Musíme se zasazovat o sociální spravedlnost a právní stát tuto chvíli můžeme učinit pouze to, že budeme situaci bedlivě sledovat a že budeme formulovat naše požadavky, naše podmínky pro přechod k demokracii. A vypadá to, že eh, ta zásada more for more, jak to říká pan File, je v tuto chvíli velmi důležitá, důležitá. Je důležitá. aby demokratické síly eh, získaly podporu. Děkuji. Pan Vigenin, vážený kolegové, když se dívám na zprávy z médií, mám takový pocit deja vu, kdy prezident zneužívá svých pravomocí, lidé jsou na náměstí Tahrir, vojáci jsou v ulicích a to všechno se opakuje v období méně než dvou let. Ale nic se nemůže opakovat stejně. Všichni jsme se poučili. A EU tedy musí jednat rychle, rozhodně a v úzké spolupráci s Spojenými státy. V polovině listopadu během úspěšného zasedání skupiny Task Force EU Egypt jsme ukázali příklad toho, jak budou naše vztahy vypadat, když bude respektována demokracie. Teď musíme ukázat, jaká bude naše reakce, když bude ohrožena demokracie a porušována práva lidí. Pro demokratické síly potřebují podporu. Je to klíčivý okamžik i pro naši důvěryhodnost. Nerozumím tedy úplně tomu, proč Rada pro zahraniční věci jenom vzala na vědomí poslední vývoj v Egyptu a to, nebylo to doplněno žádné další prohlášení. Myslím, že volání po dialogu a odpovědnosti pozbudí jenom ty, kteří se vydali nebezpečnou antidemokratickou cestou. V nadcházejících dnech možná v Egyptě vstoupí v platnost pochybná ústava, která předznamená jakýkoliv další rozvoj. A rada to jenom bere na vědomí. Jak potom může zaujmout nějaké stanovisko? Vím, že demokracie se nebuduje přes noc, ale nechci předstírat eh, slepotu, když vidím snahy jdoucí opačným směrem. Děkuji a nyní pan Ziobro, jedna minuta.

Někteří varovali před islámskou snahou získávat stále více na významu. Myslím, že došlo na jejich slova. Je to velmi temný, pesimistický scénář, to, co dneska vidíme v Egyptě. Pan prezident Morsi závažným způsobem přesahuje kompetence dokonce i svého předchůdce, pana prezidenta Mubaraka. Snahy paní Eštnové jménem Evropské unie bohužel vedly k nešťastným důsledkům. To znamená, že my potřebujeme změnu. Potřebujeme radikální posun a jasné stanovisko, které bude eh, se stavět proti znepokojivým signálům, které zaslýcháme každý den z Egypta. Eh, demokracie je ohrožena. Děkuji. Poru minut. Děkuji. Nyní také na minutu má slovo pan Boris Zala. kolegovia egypt je stále v revolučnom procese. ústava nie je nikdy formálna. Vážení kolegové, ústava není nikdy formálním procesem. Je to vždy eh, výsledek poměru sil mezi různými hodnotami, tradicemi. Revoluce v Egyptě není srovnatelná s komunistickým vývojem eh, začátkem 90. roku v Evropě. Země eh, Jižní a Střední Evropy se vracely k demokratické tradici. Egypt ji teprve formuje. Egyptská ústava určitě nebude ideálním modelem demokratické demokracie a právního státu. Když bude alespoň něčím takovým, co nazývám toleranční stát, eh, který je pozadu ve srovnání s Evropou o 200 let, eh, tak to bude významným krokem směrem k demokracii a svobodě. Egypt eh, absolvuje tento proces daleko rychleji, než to bylo v evropských dějinách a tomu pevně věřím. A to s pomocí právě nás a Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane kolego. Tím skončili jednotliví řečníci a začíná ten postup Catch the Eye. Moc lidí se nepřihlásilo. Nejprve má slovo naše kolegyně paní Basešku. Máš jednu minutu a po jedné minutě tě utnu. Pane předsedo, Všichni se domníváme, že po zvolení no, no, nového egyptského prezidenta, eh, nebo jsme se domnívali, že ta politická situace se stabilizuje. Nicméně rozhodnutí pana prezidenta Morsího rozšířit svoje kompetence by mohlo ohrozit eh, Egypt na jeho cestě k demokracii. Já jsem mm, naprosto podporovala arabské jaro i arabské jaro v Egyptě, ale myslím si, že bychom tento autoritářský režim měli nahradit nějakým jiným režimem a proto si myslím, že by eh, ten dekret, který rozšiřuje pravomoci pana prezidenta Morsiho, měl být eh, stažen, odvolán a občané by neměli násilně demonstrovat. Nejlepší způsob, jak eh, vyslyšet hlasy občanů, je ústavní referendum, které se bude konat 15. prosince. Tím, že se přijme nová ústava, přijme učíme nebo učiní eh, Egypt další krok na svém přechodu k demokracii. Děkuji. Děkuji. Ne, eh, při tomto postupu ke GI nepoužíváme modrou kartu. Ne. ne, to není možné klást otázky během postupu ke GI. Nyní má slovo pan Murphy. Děkuji, pane předsedající. Ti, kdo předčasně odepsali arabské jaro a řekli, že se změnilo v arabskou zimu, možná byli překvapeni masivními protesty, které omezily snahy prezidenta Mursího získat větší pravomoci. Skutečně nám to připomíná Mubaraka, ale velká aktivizace mladých lidí ukazuje, že ty, ty jejich schopnosti demonstrovat ještě nezhynuli. Eh, řada dem- demokratických činitelů, odborářů, mužů, žen se zapojuje. Je to skutečně masové hnutí ze spodu, eh, které musíme hájit revoluční eh, proces potom může naplnit eh, cíle národa, eh, který chce žít ve svobodě, chce mít nárok na volné, bezplatné vzdělávání, zdravotnictví a důstojné mzdy. Tyto základní práva nemohou naplnit kapitalističtí politici z muslimského bratrstva ani liberální opozičníci. Je třeba opírat se o lidi, je třeba vytvořit ústavu, eh, která eh, chrání eh, demokratické a socialistické změny. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo paní Cavela. Oh, I didn't hear you, Mr. President. Omlouvám se, pane předsedo, já jsem neslyšela, že jste mě vyvolal.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 opětného pořádku. V této chvíli, v tomto období, musí mezinárodní společenství podpořit všechny, kteří mohou být v takové pozici, aby přinesli více pořádku. Ale také chceme podpořit ministerstvo financí, protože mm, tato země se ekonomicky hroutí. Lidé vyšli do ulic, lidé, je to otázka přežití. A jak jste již řekli, Egypt chce nyní stanovit svou budoucnost. Děkuji, teď dávám slovo paní Mudí. Byl zde, um, ehm, došlo k malému nedorozumění, nevěděli jsme, zda máte modrou kartu nebo zda je to uh, catch the eye, takže nyní paní Muní máte jednu minutu. Hmm, děkuji. Já si myslím, že bychom neměli zapomínat na to referendum, které bylo, ehm, které se mělo konat, referendum o ústavě a o tom, že je zde vyhlášen bojkot na, to, na toto referendum. Egyptské úřady navrhly to, že je může navštívit delegace e, zástupců Evropského parlamentu aby se tato delegace sama mohla na místě rozhodnout nebo se podívat na podmínky, za jakých mají to referendum probíhat a myslím si, že toto, na toto bychom neměli zapomínat. Velice děkuji. A teď bych eh, vás tedy nejprve, vám chtěla nejprve všem popřát hezký večer a teď ještě žádám komisi, aby tuto rozpravu shrnulo, nebo ještě ne? Ne, opravuje se předseda, tak nejprve dáme slovo radě, aby tuto debatu shrnula. Velice děkuji, pane předsedo. Evropská unie a Egypt byly vždy velice blízkými partnery a svazovala je historie, geografické podmínky i společné úsilí o mírové a stabilní soužití v rámci sousedství. Na všechny z nás se učinilo velký dojem, co se událo v lednu, kdy se egyptiané v lednu 2011 vydali do ulic. Byli to egyptiané ze všech eh, sociálních sfér a žádali velice jasně a hlasitě svá legitimní politická a socioekonomická práva. Evropská unie velice rychle vyjádřila svou jednoznačnou podporu výstavbě nového demokratického systému. Ano, je pravda, že ta cesta, která tam vede, je trnitá a bude asi i nadále trnitá, protože ještě bude trvat, než Egypt dokončí svůj demokratický přechod k systému, který zajistí lidská práva pro všechny. Je zde nová finanční asistence, jsou zde granty přislíbené komisí a tato finanční asistence se řídí novými eh, principy evropské politiky sousedství a eh, je to důležité právě po událostech arabského jara. Tento nový přístup má přinést ještě dodatečnou novou asistenci zemím, které se opravdově rozhodly k přechodu eh, k demokratickým reformám. Jsou to země, které usilují o inkluzivní růst a také o větší sociální spravedlnost. My zajistíme to, aby všechna pravidla a všechny zásady se uplatňovaly ve všech zemích eh, politiky sousedství, kam spadá samozřejmě i Egypt. Musíme také připomenout, že většina programů Evropské unie se zaměřuje na egyptské občany, na egyptiany a to zejména na nejzranitelnější skupiny. Dovolte mi jeden příklad. Tento rok jsme schválili podporu, která má e, podporovat pracovní místa, zaměstnávání mladých a také další profesní přípravu. Tato asistence bude poskytována ve většině případů buď prostřednictvím místních nevládních organizací nebo prostřednictvím místních samozpráv. Stávající situace v Egyptě se neustále mění, každou chvíli, každou hodinu. A my všichni souhlasíme s tím, že Egypt je pro, pro nás, pro Evropskou unii, zásadním partnerem a je také velice důležitým partnerem pro region. Hovořili jsme zde o regionálním rozměru a o tom, jak je právě pro tento region Egypt důležitý. A souvisí to i se situací na Středním východě. Také jsme se shodli na tom, že musíme být dostatečně trpěliví, protože přechodné období bude vyžadovat určitou dobu. Musíme zajistit to, že se budou respektovat menšiny, zejména náboženské skupiny a že budou všichni usilovat o vytváření koncensu. To jsou klíčové faktory pro budování egyptské demokracie. Ta samá pravidla platí i pro lidská práva. Ústava musí být jakýmsi vyústěním co nejširšího celonárodního koncensu. To je přesně ten vzkaz, který by Evropská unie chtěla vyslat našim, našim egyptským přátelům. Zatím teď eh, zde vedeme tuto rozpravu, ale mezi tím také eh, již připravujeme nové návrhy pro další dialog. Jak řekla paní Sangentini, nejedná se zde o nějakou diplomaci, kterou chceme vykřikovat do celého světa, ale jde o to, abychom eh, naše poselství řekli jednoznačně a jasně. Pokud chceme pragmaticky ukázat, že Evropská unie podporuje přechod Egypta k demokratickému systému. E, máme zde speciální pracovní skupinu Evropská unie Egypta. Už jsem o tom hovořila. Tato skupina byla, se setkala 13. a 14. listopadu. E, podívali se na všechny oblasti, kterým se chtějí věnovat investice, cestovní ruch, Eh, výměny v rámci mobility a také finanční podpora ve formě grantů a zvýhodněných půjček. Stávající politické nepokoje nemohou zastínit úspěchy této pracovní skupiny. Prostřednictvím tohoto nového závazku, této nové smlouvy s Egyptem, je Evropská unie v nové v jedinečné pozici k tomu, aby Egyptu mohla pomoci. A ve stávající situaci je zapotřebí, aby Evropská unie se do této situace vložila ještě mnohem více. Chtěla bych ještě jednou zopakovat, že pro mm, přechod k demokratickému systému je dlouhým procesem, vyjadř, vyžaduje také mnoho odhodlání, eh, práce a trpělivosti. Evropská unie bude i nadále podporovat občany Egypta v této obtížné fázi a prokáže odhodlání a vytrvalost, abychom dosáhli demokracie, lidských práv, právního státu a také dobré zprávy věcí veřejných. Děkuji, pane předsedo. Eh, thank you very much, Madame Kozaku. Děkuji. Eh, paní Kozaku Markulis. A nyní eh, přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. A, a zde nám místo předsedkyně komise a vysoká zmocněnkyně Unie pro zahraniční záležitosti a bezpečnostní politiku řekne něco.